Eh, schůze je, eh, teda tato debata je eh, odložená hlasování proběhne zítra v poledne. Finské orgány nám sdělily, že paní Petila byla jmenována za europoslankyni za paní Italo. Toto platí od 1. března 2012. Po tomto oznámení paní Petela z účinnosti 1. března 2012 odstupuje a vzdává se mandátu poslance Evropského parlamentu. Podle příslušného článku eh, parlament eh, bere na vědomí, že její místo se uvolnilo k 1. březnu a eh, byly informovány příslušné orgány v tomto smyslu.